Uh, eh, dobré ráno všem, myslím si, že můžeme začít. Vidím, že naši dva spoluspravodajové eh, pro první bod pořadu jednání jsou tu, takže eh, je vítám. Vítám také tým z DG Taxud, pana Zalinského, který je v tomto výboru velmi dobře znám, díky své práci na celní reformě na které jsme eh, velice intenzivně pracovali. A také vítám paní Anaboli, eh, která nám přednese prezentaci eh, jejich nového návrhu. Ještě administrativní sdělení. Připomínám vám, že tato schůze je webstreamována eh, jako vždycky a eh, musíme skončit s prezentací okolo 10 hodin, protože pak máme celou řadu dalších úkolů. Změnili jsme pořadí hlasování, takže zpráva pana Bělana eh, přijde na řadu jako první velké hlasování po dvou pouze potvrzujících hlasováních, které se týkají veřejných zakázek. Pozadím eh, tohoto návrhu, jak za chvíli uslyšíme od komise, je eh, nový eh, návrh týkající se porušení celních předpisů a sankcí. Samozřejmě nestihneme tuto problematiku dokončit v tomto legislativním období, ale vzhledem k tomu, kolik práce už tento výbor odvedl, tak si myslím, že bude dobrým nápadem, abychom při nejmenším si získali nějaký přehled o strategii tohoto návrhu, o strategii komise a také eh, se k němu můžeme nějak politicky vyjádřit formou usnesení. Rozhodli jsme se také, protože to je takový sdílený eh, projekt, eh, že jmenujeme spoluspravodaje z EPP a SD. Jsem rád, že se toho zhostila Evelyn Gebhardt za eh, SD a paní eh, Le Grip za EPP. Takže až si poslechneme prezentaci komise a dozvíme se, eh, co v tom návrhu vlastně je obsaženo, tak vyzvu spoluspravodaje, aby přednesli své připomínky a potom jakékoliv další kolegy, kteří by chtěli přispět k usnesení. A potom máme od spoluspravodajů návrh časového harmonogramu, který vám oznámím potom. E, už teď můžu prozradit, že e, ještě v tomto funkčním období budeme hlasovat o tomto usnesení na plenárním zasedání. Takže bez dalších průtahů můžeme přistoupit k prezentaci. Povede ji e, paní Anaboli nebo pan Zalinský, jak se dohodnou, a potom dáme prostor k otázkám. Thank já very much, Mr. Chairman. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, jenom velice stručný úvod. Eh, nejprve eh, bych chtěl poděkovat vám, paní Le Grip a celému výboru a Evropskému parlamentu za veškerou práci na Evropském celním kodexu. Dnes to není na pořadu jednání, nicméně to chci zmínit, protože opravdu děkuji. K té prezentaci, kterou za chvíli uvidíte. Je to poměrně rozsáhlý projekt, iniciativa generálního ředitelství Taxud, tedy mých kolegů a spolupracovníků a přátel a e, doufám, že to jako rozsáhlý projekt budete vnímat. E, je to e, jeden z takových základních úhelných kamenů Evropské unie. Jak sami uvidíte, situace v členských státech je velmi různorodá, takže tento projekt je velmi důležitý pro podporu evropské integrace. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji. Takže eh, paní Anaboli, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno. Eh, já vám teď nastíním stručný přehled toho, co eh, Evropská komise navrhuje v oblasti eh, harmonizace, eh, porušování celních předpisů a eh, sankcí z toho plynoucí. Nejprve několik slov ke zrodu této myšlenky. My jsme čítali ve zprávách od Evropského parlamentu už mnohokrát, že musíme něco udělat s tou různorodostí vnitrostátních režimů, pokud jde o celní sankce. Tady eh, je tedy osnova mé prezentace. My jsme tedy chtěli zjistit, eh, jaká je opravdu situace v členských státech. Začali jsme v roce 2008 eh, až pracovali jsme do roku 2013 a Prováděli jsme projekt eh, v 16 členských státech, eh, které se účastnili dobrovolně a zjišťovali jsme, eh, jaká je situace, pokud jde o sankce za porušování celních předpisů. Ty systémy byly velmi odlišné a nám připadalo divné mít naprosto harmonizovanou celní legislativu, Evropský celní kodex a vedle toho mnoho různých způsobů vymáhání této harmonizované legislativy. Zjistili jsme tedy, že zhruba po, zhruba po e, té zprávě z roku 2008 jsme pracovali asi dva roky v různých členských státech a zjistili jsme, že 16 členských států z 24 má smíšený systém trestních i netrestních sankcí za porušování celních předpisů. 8 ze 24 členských států má pouze trestní sankce e, což znamená, že i za e, drobné přestupky by vám hrozilo trestní řízení. V této kategorii těch osmi členských států, kde existují pouze trestní sankce, eh, existují finanční limity, což jsou tedy eh, hranice eh, trestního řízení a tyto finanční prahy v těch smíšených režimech jsou od 266 euro až po 50 tisíc euro. Eh, také existuje takzvané porušení z titulu eh, objektivní odpovědnosti, kdy eh, předpokládáte vinu toho člověka, který se dopustil přestupku. To existuje v 11 členských státech z 24. Takže, jak vidíte, tak existuje celá škála způsobu vymáhání což se nám v celní unii a na vnitřním trhu e, zdá poněkud divné, protože máme e, autorizované hospodářské subjekty, které potřebují jaksi e, rovné hřiště. Navíc, jak víte, tak v celním kodexu máme pojem autorizovaného hospodářského subjektu, pro který platí e, jiná kritéria a jeden, jedním z nich je e, dodržování celní legislativy. Tak si umíte představit, že jestliže dodržujete legislativu v jednom členském státu, e, kde vám patrně nehrozí žádná sankce za určitý přestupek, zatímco v jiném členském státu vám hrozí trestní řízení, tak to jaksi nejsou rovné podmínky pro všechny hospodářské subjekty. Také pokud jde o časové lhuty k zahájení eh, sankčního eh, řízení nebo k uvalení sankce, eh, tak tyto časové limity se značně liší od jednoho roku až do 30 let. Jeden členský stát dokonce nemá zaveden žádný časový limit. Takže si můžete představit, že eh, ve světě biznisu, když vy jste hospodářský subjekt a čekáte na eh, rozhodnutí, eh, zda jste vinen přestupkem nebo ne, tak můžete také čekat navždy, můžete mezi tím zbankrotovat. A i to je podle nás problém, který je potřeba odstranit. Také existují velmi rozdílné situace, pokud jde o odpovědnost právnických osob. V 15 ze 24 členských států existuje, nicméně v těch ostatních ne. To eh, je problémem nejen eh, z obecně eh, právního hlediska, ale také pro autorizované hospodářské subjekty, jak už jsem zmínila. Eh, také eh, existují v některých členských státech procedury nebo sankce, eh, které se nazývají vyrovnání. To znamená, že teoreticky mám zákonem stanovenou nějakou sankci, nicméně snažím se nějak jaksi vyrovnat situaci mezi hospodářským subjektem a celními úřady a dosáhnout společné dohody ohledně té sankce. To je dost netransparentní postup a ten existuje v 15 členských státech ze 24. Eh, asi vás nepřekvapí, že většina členských států, kde tato procedura existuje, eh, to jsou ty státy, kde jinak existují pouze trestní řízení. Vezměme si konkrétní příklad, abychom lépe ilustrovali, o čem hovoříme. Představte si situaci. Nějaká e, firma e, podá deklaraci o vývozu dva dny poté, kdy bylo zboží naloženo do vývozního kontejneru. Jedná se o přestupek nebo ne? To je první otázka. V jednom členském státě eh, se toto nepovažuje za přestupek vůbec, takže eh, žádná sankce nenastává. V devíti členských státech jde o eh, trestný čin, za který hrozí dva typy trestů. Buď peněžní sankce od 1250 euro až po 1 800 000 euro. To jsou e, čísla z roku 2010. V dnešní době se pravděpodobně změnily ty konkrétní částky, ale e, vidíte tu ty dramatické rozdíly a to v rámci jakoby sankce jednoho typu. Ve dvou z těchto, člensk- z těchto devíti členských států, kde hrozí trestní řízení, e, se dokonce ukládá odnětí svobody za tento druh přestupku. Pokud jde o netrestní sankce, tak ty eh, existují v 15 eh, členských státech a jde o pokuty od 393 euro až po 500 tisíc euro. V 15 členských státech eh, je možno zahájit proceduru vyrovnání. Jak vidíte, tak existují značné rozdíly mezi členskými státy, které nepovažují tuto situaci vůbec za přestupek, zatímco v jiných státech hrozí pokuta až 1 800 000 euro nebo dokonce vězení. Samozřejmě tento návrh byl nebyl vypracován nijak izolovaně. My jsme brali v úvahu i ostatní návrhy, které mají dopad na porušování celních předpisů. Jde například návrh směrnice o eh, ochraně eh, finančních zájmů Unie a také na obecnou legislativu, která se týká boji proti podvodům. Konec konců eh, Olaf a Taksud spadá pod eh, jednoho eh, komisaře, takže bylo poměrně jednoduché tyto nástroje vzájemně sladit. Také existuje staré nařízení Rady z roku 95 na totéž téma. Nicméně to se týká netrestních sankcí. Samozřejmě jsme také zohlednili unijní celní kodex, který vy velmi dobře znáte a založili jsme náš návrh, nebo minimálně e, seznam přestupků zcela a výlučně na povinnostech, které pramení z unijního celního kodexu. E, ještě několik slov ke vztahům mezi směrnicí e, PIF o ochraně finančních zájmů a naším návrhem. Je tu rozsah působnosti se částečně překrývá, ale ne úplně. To znamená, že e, oblast působnosti, e, která se týká ochraně finančních zájmů, e, je částečně shodná s návrhem, s naším návrhem, pokud jde o cla ale eh, jak víte, tak eh, činnost celní administrativy eh, je mnohem širší než vybírání příjmů. Také jde o ochranu společnosti před bezpečnostními hrozbami a e, zajišťování, aby e, byly splněny všechny e, formality, přestože žádné clo z konkrétní situace neplyne. Takže rozsah působnosti se částečně překrývá, částečně ne. Co děláme s tím, s tou částí působnosti, která je společná? Tady se musíme vyhnout duplikaci, neboli jinými slovy musíme najít konkrétní kritéria, kde by platila tato směrnice a kde bude platit budoucí směrnice PIF. Ve směrnici PIF jsou stanovena kritéria, například e, strop 10 tisíc euro. E, pak je tu také vyloučení Eh, porušování, k kterým došlo neúmyslně. Zatímco v, naší směrni, v našem návrhu máme eh, to porušení z titulu objektivní odpovědnosti. Takže to je to vymezení a s našimi eh, kolegy z OLAFu jsme ty hranice takto stanovili. Považujeme tedy náš návrh za doplňující k té směrnici PIF a k legislativě o ochraně Eh, finančních zájmů Evropské unie. A eh, v neposlední řadě eh, máme v celním kodexu jeden článek, který se zabývá celními sankcemi. To už je ten modernizovaný celní kodex než vám ukážu, co je přesně v té směrnici, tak vám tady nastíním určité předběžné úvahy. Proč máme dojem, že přeshraniční dimenze porušování celních předpisů je velice důležitá. V dnešní době činnost hospodářských subjektů v Evropské unii eh, neprobíhá jen na evropské scéně, ale i na globální. Takže ta přeshraniční dimenze eh, aktivit eh, a aktivit hospodářských subjektů představuje až 80 případů což znamená, že je občas velice obtížné zjistit, kde k přestupku došlo a jak s ním naložit. K tomu je zapotřebí spolupráce mezi celními úřady. Celní úřady musí hovořit stejným jazykem, aby byly schopny situaci vyřešit, situaci, kdy dochází k porušení eh, celní legislativy. Pokud eh, ovšem nejsou přestupky eh, trestány stejným způsobem, tak úřady nehovoří jedním jazykem a nevědí, jak situaci řešit. My tedy máme dojem, že existuje silná potřeba nějakého společného referenčního rámce Pak existují ještě další eh, politiky, k jejichž vykonávání je svěřeno celním úřadům. Je to například DPH, eh, eh, zemědělská politika a dále. A tady hrají celní úřady velice důležitou roli. Takže není zapotřebí spolupráce jen mezi celními úřady navzájem, ale i mezi celními úřady z jednoho členského státu a jinými úřady e, z jiného státu. E, v případě těchto přeshraničních aspektů využíváme tzv. princip e, nebis in idem, což znamená, že nesmí se ten týž přestupek trestat dvakrát. Ten týž pachatel nesmí být dvakrát trestán za to též. Teď se přesuneme k hlavním eh, rysům eh, našeho návrhu. Eh, jeho cíle jsou ve stručnosti překlenout rozdíly mezi různými právními režimy, abychom docílili jedno, uniformnější a efektivnější aplikaci evropského celního práva. Dále pomocí společného seznamu e, přestupků, e, chování, které představují porušení e, celního práva, dosáhnout těchto cílů a to, to je ta část harmonizační. Potom tu máme část, která vůbec harmonizovaná není, protože Eh, z té studie mezi 24 členskými státy jsme zjistili, že není možné harmonizovat všechny vnitrostátní eh, právní režimy. To by znamenalo eh, velkou politickou revoluci a v podstatě sebevraždu, protože každý členský stát si chce víceméně ponechat svůj právní systém nezměněný. Nicméně my máme pocit, že mezery je potřeba zaplnit nějakou společnou platformou pro sankce nějaký, nějaký společný rámec pro uvalování sankcí, kde by bylo stanoveno, jaký typ sankcí se uvaluje a e, v jakém měřítku, přičemž ponecháváme určitou flexibilitu. Právním nástrojem, který jsme zvolili, abychom uchovali tuto flexibilitu, je směrnice. My jsme mohli navrhnout i nařízení, ale měli jsme pocit, že e, musíme určitým způsobem respektovat rozdíly e, v zákonných strukturách členských států a nechat jim nějaký manevrovací prostor e, k tomu, aby transponovali náš návrh do vnitrostátní legislativy. Proto jsme zvolili směrnici. My jsme tedy vypracovali společný seznam přestupků, který je zcela a výlučně založen na unijním celním kodexu. Když si přečtete popis těch eh, přestupků, tak vždycky je tam eh, odkaz na příslušný článek celního kodexu. Máme tedy tři kategorie přestupků. Eh, přestupky z titulu odpověd... objektivní odpovědnosti, kde nemusíme zjišťovat žádné subjektivní prvky, jako je úmysl nebo vina. To jsou drobné přestupky, které jsou spíše formální povahy, abych tak řekla, protože si uvědomujeme, že některé členské státy mají problém s, tí, s touto objektivní odpovědností. Potom máme další typ porušení předpisů z nedbalosti. Tady je zapotřebí dokázat, že došlo k nedbalosti. To je subjektivní prvek. A potom tu máme e, porušení, ke kterým došlo úmyslně. A e, tady, e, jak si dovedete představit, e, začínáme těmi méně závažnými přestupky, to je ta odpověd, objektivní odpovědnost, potom nedbalost a potom je mnohem závažnější samozřejmě, pokud spácháte přestupek úmyslně. My eh, pro eh, každý typ těch přestupků, každou tu kategorii, eh, představujeme společnou škálu sankcí, která se nám zdá poměrně efektivní, úměrná a má dostatečný odrazující účinek. My volíme peněžní sankce, protože si uvědomujeme, že to je společné, společný rys všech členských států, které aktivně přispěly k té zprávě z roku 2010. Ať už jde o trestní nebo netrestní sankce, e, tak e, obě kategorie členských států e, mají ve svém systému sankce finanční. My jsme zvolili kritérium, ne, kritérium není to clo, které, jak si to ušlé clo, ale hodnotu zboží které nebylo procleno, anebo konkrétní částku v případě, kde žádné clo neplyne. Samozřejmě eh, ve členských státech eh, existují eh, polehčující a přitěžující okolnosti, pomocí nichž se hodnotí, jestli je přestupek závažný nebo ne. My to bereme na vědomí, protože v článku 12 směrnice zavádíme eh, relevantní okolnosti, které je potřeba vzít v potaz, když eh, úřady eh, aplikují sankci za určitý typ přestupku. Pak tam také máme článek o odpovědnosti právnických osob. Tu e, zavádíme a znamená to, že členské státy e, budou muset zavést pravidla pro odpovědnost právnických osob. To není nic nového, protože už ve směrnici PIF je článek o odpovědnosti právnických osob. Teď některé eh, procedurální aspekty. My jsme nechtěli zabíhat do detailů eh, té procedury nakládání s porušováním celních předpisů vzhledem k té flexibilitě, kterou ponecháváme a k tomu, že respektujeme eh, rozdíly mezi jednotlivými právními pořádky. Nicméně jsme chtěli něco udělat eh, ohledně té eh, časové lhuty. Eh, to je obsaženo v článku 13. Řízení je třeba pozastavit, jestliže paralelně bylo zahájeno trestní řízení proti téže osobě, které se týká stejné skutečnosti. To je důležité, protože jestliže jde o stejnou skutečnost, tak je třeba se rozhodnout, zda má být řešena v trestním řízení, tedy spadat v budoucnu patrně pod směrnici PIF, anebo ne. Nicméně e, někdy e, se e, ta skutečnost nekvalifikuje stejně ale pokud se týká našeho přestupku, tak musíme pozastavit řízení a počkat na výsledek toho trestního řízení. Také členský, v případě, že je zapojen více než členský stát, tak řešíme problém eh, územní kompetence. Eh, jak už jsem říkala, tak tady je velice důležitý ten přeshraniční rozměr. Proto máme článek 16 eh, o spolupráci mezi celními úřady, to je ta přeshraniční dimenze. A samozřejmě, dokud není prakticky uvalena e, sankce za určité porušení celního předpisu. Musí existovat nějaké dočasné opatření, e, kterým by se zajistilo, aby, aby, abych úřad od pachatele něco dostal. Proto e, zavádíme zabavení v článku 17 zabavení zboží, dopravního prostředku nebo dalšího nástroje, který byl použitý ke spáchání přestupku to je zabavení, do, to, to se nepovažuje za sankci, protože jde o e, dočasné, e, dočasné zabavení. Není to konfiskace, která existuje v některých členských státech. Závěrem. E, samozřejmě v parlamentu tento návrh nebude považován za příliš odvážný my jsme se rozhodli eh, být eh, pragmatičtí a ne příliš odvážní, protože nenavrhujeme úplnou harmonizaci všeho, která by byla dokonalá v ideálním světě. Máme nicméně dojem, že ten návrh je vyvážený, flexibilní a respektuje rozdíly mezi členskými státy a přitom je založen na společných rysech, které byly identifikovány eh, tou zprávou ve čtyř... z července 2010. Náš návrh lze samozřejmě dále vylepšovat v konstruktivní spolupráci s radou i parlamentem. A e, na závěr chci citovat e, jednoho ze svých e, předků, řeka Anaximandra. Nebudu vám tady citovat ve starořečtině, nicméně pokusím se o překlad do angličtiny. Šlo o řeckého filozofa z ostrova Miletos a ten řekl, že to, z čeho věci povstávají, neboli genezis, Eh, také eh, dává zrod eh, už zániku. Podle toho, co je nutné, tak je, tak je zapotřebí dosáhnout spravedlnosti a uvalovat trest za nespravedlnosti proč to tady zmiňuji? Eh, protože někteří lidé, zvláště v členských státech, nám říkají, ano, vy chcete, vy už jste se mnohokrát snažili harmonizovat sankce už od 80. let, tak proč zrovna teď? A je to proto, že my si myslíme, že teď nazrál vhodný čas, eh, teď je evropský biznis eh, globalizovaný a my chceme něco udělat, abychom, zajist, abychom za odstranili díry v zákoně, týkající se pašování a dalšího nezákonného chování. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za velice jasnou prezentaci. Také během řeckého předsednictví je, myslím, velice zajímavé, že citujete řecké filozofy. Já se omlouvám, že tento návrh je možná příliš pragmatický, protože to je spíše britský přístup, pragmatický přístup, ale myslím si, že tento výbor chce přímo také velice praktický postup, abychom tuto dokumentaci, tuto legislativu mohli přijmout. Děkuji mnohokrát. Také to máme jako součást hodnocení dopadu. Je velice výhodné, že tady máme shodnutí. To je, myslím, nový formát, který jsem ještě předtím neviděl, který je velice jasně jednotlivé body vysvětluje. Děkuji. Vyslechněme si nyní naše kolegy, co si o tom myslí. Dáme nejdříve slovo paní zpravodajce, paní Le Grip, potom paní Gebhardt. Vidím, že tady je pan eh, Kofráty, paní Rue, takže prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobré ráno všem kolegům i kolegyním. Chtěla bych mnohokrát poděkovat komisi za tuto jasnou, přesnou prezentaci, eh, která je také velice pragmatická z určitého pohledu. Zdá se také velice dobře podložená, pedagogická, strukturovaná a jsem také ráda, že jste na závěr odkázala na řeckého filozofa, protože v podstatě se skutečně jedná o lidstvo a musíme si uvědomit, že tady zastáváme určité myšlenky, hodnoty celé Evropy. Takže na úvod bych chtěla říci, že jsem velice pro tento návrh směrnice v této chvíli. Velice bedlivě sleduji vývoj a sleduji jak se tento návrh směrnice vyvíjí. Měla jsem příležitost eh, také přispět do přípravy tohoto textu a připojit se k práci, která již byla odvedena jednak komisí, také Evropským parlamentem, abychom adaptovali, zmodernizovali, vylepšili celní kodex Evropské unie. Víme, že máme velice omezený čas, abychom mohli přijmout eh, tento text a abychom mohli také významným způsobem zasáhnout do vývoje této legislativy. To znamená, že musíme jednat velice takticky i strategicky, tedy členové našeho výboru IMCO. V naší práci musíme být eh, velice strategičtí a měli bychom možná přijmout to usnesení, měli bychom také přijmout asi tento nástroj, to mně přijde velice pertinentní. Je tady spoluspravodajka paní Gebartová. Za IMKO tedy si myslíme, že by bylo dobré předložit usnesení na základě článku 70 stávajícího nařízení a znamená to, že Evropský parlament by měl možnost vyjádřit se eh, k této legislativě ještě před koncem svého mandátu, protože bohužel máme velice krátký čas a nemůžeme zacházet do všech detailů, ale měli bychom alespoň nastínit globální vizi, globální stanovisko, co se týče pertinentnosti tohoto návrhu směrnice. Co je pro nás důležité, abychom zhodnotili práci v rámci sedmé legislativy právě v této oblasti, když se vyjednával kodex celní unie a také usnesení, eh, které doufám předložíme, které také bude odrážet naši filozofii, naše stanovisko, co se týče výhod celního kodexu celní unie a abychom tento systém konsolidovali a posílili. V tuto chvíli bych vám, vážení kolegové, chtěla připomenout to, co dělá Evropská komise. V podstatě je tady určitý paradox, protože na jedné straně jsou tady ohromné kapitálové výzvy eh, pro jednotlivé podniky, ale je to také důležité z hlediska mezinárodního obchodu, a celní problematika velice často je charakterizována pouze technickými detaily a víme, že harmonizace celního přístupu je velice důležitá pro dobré fungování vnitřního trhu a vůbec fungování celé Evropské unie. Takže nesmíme zapomínat na to, že to je ta základní volba v naší práci, to znamená modernizace celního kodexu, abychom měli mnohem efektivnější celní zprávu, abychom takto zajistili mnohem lepší fungování vnitřního trhu, který by byl konkurenceschopný, který by byl efektivní, abychom zajistili konkurenceschopnost naší ekonomiky. Takže na tomto základě musím říci, že kodex, celní kodex Evropské unie eh, udává určité povinnosti, které ukládá jednak hospodářským subjektům, celním orgánům, členským státům a zároveň je také aplikováno do celé řady různých domén. Jsou tady určité rozdíly, které musíme brát v potaz a které musíme přeskoumat. Během práce, kdy se připravoval celní kodex Evropské unie, sebrali v potaz hlavní pohyby. Já bych ráda jenom připomněla tyto aspekty, nejen, že chci připomenout, na čem jsme vlastně pracovali, ale jsou to podle mého názoru ty hlavní tři cíle, na které nesmíme zapomínat během následujících týdnů, až se bude předkládat návrh směrnice. Je to v podstatě taková lisbonizace neboli harmonizace s Lisabonskou smlouvou, modernizace eh, veškerých technik, které jsou používány, jednotlivých postupů, které jsou uplatňovány a potom také otázka zjednodušení. Takže lisbonizace, pokud to tak eh, mohu říci, je harmonizace s Lisabonskou smlouvou, která by měla vést také zjednodušení. Je důležité, abychom eh, si uvědomovali tento hlavní cíl. Když se podíváme na porušování jednotlivých povinností, které jsou zakotveny eh, v celním kodexu, také na sankce, které je nutné uvalovat, přijde mi velice důležité zajít eh, jaksi dál v této oblasti a neustále nezapomínat na ty tři různé pohyby, které jsou zajištěny v rámci Evropské unie. Zdá se, že Evropská komise velice poukazuje na různé rozdíly v národních systémech, které bude třeba harmonizovat, co se týče aplikace jednotlivých sankcí. Rád bych chtěla připomenout, že celní eh, kodex obsahuje sankce. Musíme eh, zde zdůraznit otázku proporcionality, efektivnosti a také nezbytnost eh, toho, aby sankce odrazovaly další zneužívání a také postupy při jejich aplikaci. Ty různé rozdíly, co se týče aplikování tohoto kodexu, také různá výše sankcí vyvolává velké problémy, protože tento systém potom není dostatečně soudržný, efektivní, není harmonizován a vzniká tady riziko vzniku ehm, nekalé konkurence a hlavně velkých rozdílů v případě těch, kteří zneužívají tuto situaci a těch, kteří se drží pravidel. Co se týče následujících eh, měsíců, musíme si v naší práci neustále uvědomovat, že je zapotřebí posilovat politiku harmonizace Eh, cel a vůbec celního kodexu. Musíme zajistit eh, ochranu našeho trhu, produkci, ale také na větší efektivnost fungování celních systémů a také pochopitelně důsledné uplatňování sankcí. Takže je důležité, abychom zajišťovali soudržnost eh, i v další práci a a až budeme předávat eh, naši, náš mandát eh, dalšímu novému parlamentu, je důležité, aby předání této práce bylo velice rychle. Takže několik bodů, které možná budou asi trochu problematické nebo zcela jistě dají podnět eh, diskusi. Víme, že je tady diskuse, která se týká právního základu. Je tady skutečně velká právní otázka, co se týče návrhu této směrnice, jaký právní základ bude použit. Musíme ponechat členským státům určitý manevrovací prostor, až budou aplikovat daný text, abychom mohli skutečně zajít až do toho zdárného konce a musíme se podívat, zda existuje skutečná soudržnost mezi sankcemi, eh, které mají být uplatněny, a mezi legislativou, která už nyní existuje. Jak už jste sama zmínila, ten princip nebis in idem, eh, aby tento princip byl také důsledně použit. Z globálního hlediska je důležité eh, neustále mít na paměti tu danou vizi. A je důležité, abychom našim následovníkům v této oblasti předali velice jasný signál. Well, thank you very much for... Děkuji. Děkuji mnohokrát. Ještě několik věcí tedy. Jsem rád, že jste zmínila také právní základ. Možná se budeme muset obrátit na výbor pro právní záležitosti, na sekretariát. Eh, možná už ani nebude čas to zajistit eh, komplexním způsobem. Paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji také Evropské komisi za prezentaci tohoto textu. Já si myslím, že opravdu dává smysl se zabývat touto otázkou, o které tu dnes hovoříme. Eh, ta skutečnost je opravdu taková, že sankce eh, jsou eh, velmi různorodé a to eh, by mohla být eh, překážka pro ten velký eh, evropský vnitřní trh. Existují také značné, existují značné rozdíly, jak jsem řekla, a to vede k tomu, že lidé, kteří chtějí jednat protiprávně, mohou samozřejmě těchto rozdílů využít. A my bychom se měli postarat o to, aby, k tomu nemo, aby nebylo možno k tomuto zneužívat vnitřní trh. Proto si myslím, že je dobré, dobře, že před námi leží tento návrh směrnice. Eh, vy jste eh, sama řekla, že jste eh, přemýšleli o tom, zda máte zvolit směrnici anebo nařízení. Podle mého názoru má jste udělali eh, dobře, eh, když jste se rozhodli pro směrnici, protože ty rozdíly mezi členskými státy jsou opravdu tak značné, eh, že se nedá zkrátka z ničeho nic najednou všechno sjednotit a říct, teď platí evropské právo a to, co platilo v členských státech, už neplatí. To bychom po členských státech chtěli opravdu hodně. Proto je správná ta flexibilita, kterou nastavujete tou směrnicí. To je velice důležitý bod, který bychom měli zúraznit a s tím souvisí i to, co se neustále opakuje v unijním právu, tedy, že neustále harmonizujeme eh, právní eh, situaci, ale nepřenášíme to už do členských států, což je zvláště důležité v oblasti trestního práva, protože tam tam se ty systémy někdy vzájemně potírají, jsou v rozporu. Paní eh, Le Grip to také pochopila určitě eh, správně, to, o čem jsem tu zmínila. Eh, existuje celá řada témat, o kterých budeme diskutovat a kromě toho je tu otázka, kterou už zmínila paní Le Grip, já to nechci opakovat, protože s ní naprosto souhlasím. Je tu ještě otázka, která se pojí k článku 15 kde bych se chtěla eh, ještě zeptat, eh, zda si myslíte, že to tak může fungovat, eh, jak je to tady napsáno, pokud jde o tu o tuto odpovědnost, nebo jestli by nebylo lepší postupovat stejně jako v jiných právních otázkách, Eh, abychom nemohli eh, to zorganizovat tak, že neřekneme, že eh, ten okamžik, kdy je otevřeno řízení v jednom členském státě, to by neměl být ten bod, kdy začínáme, ale spíše by se to mělo vztahovat k okamžiku spáchání toho samotného trestného činu. A tedy eh, ne tak, jak vy navrhujete, eh, že stát, ve kterém eh, došlo ke spáchání přestupku, by měl být příslušný ale eh, by mělo by, měl by to být možná nějaký jiný. Mohla byste mi eh, ještě jednou vysvětlit, eh, proč to takto máte v článku 15? Já jsem tomu úplně dobře neporozuměla, jak by to mělo v praxi fungovat. Ale to je jenom takový detail, nemusíme, nemusíme znát odpověď okamžitě, protože v tomto legislativním období už stejně nemáme čas tuto legislativu Eh, dovést eh, do konce a komentovat ji tak, eh, jak by bylo záhodno. My jsme už se o tom bavili předem s paní Legrip o tom, jakým způsobem chceme v tom krátkém čase, který nám zbývá, postupovat a máme dvě možnosti. A sice buď vypracovat pracovní dokument, anebo e, usnesení Evropského parlamentu. E, shodli jsme se na tom, že bychom chtěli raději usnesení, protože pracovní dokument e, je nezávazný, nic neříkající text nějakých dvou zpravodajek, který není jaksi nikým eh, validován, nikdo mu nedal platnost. A proto eh, je eh, usnesení lepší, je-li to v té krátké lhutě možné. Takže my vypracujeme nějaký návrh usnesení, který by mohli kolegové komentovat a mohli bychom ho dotáhnout až k hlasování na dubnové plenárce. A to už by, bylo, to už by byla silnější odpověď Evropského parlamentu. Proto eh, také to od, navrhneme dnes odpoledne eh, nebo v poledne na schůzi koordinátorů. Navrhneme toto usnesení. A pokud jde o eh, časový harmonogram, podle kterého bychom museli postupovat, tak my budeme moci vypracovat to usnesení pouze v angličtině, jinak to nestihneme. Takže prosím kolegy, aby akceptovali, že nebude k dispozici překlad, protože jinak to nestihneme do toho posledního dubnového plenárního zasedání. Bude to tedy návrh usnesení, bude zaslán politickým skupinám a, a koordinátorům 17.2 a komentáře bude možné zasílat do 25.2., abychom 3. března mohli v našem výboru hlasovat a potom přijít eh, s naším usnesením na, návrh, na, na, na pořad jednání dubnového plenárního zasedání. My bychom chtěli tedy tento návrh rozšířit. Myslíme si, že je to možné. Už jsme na tom začali pracovat musíme pracovat rychle, to se nedá nic dělat, nicméně si myslím, že dává smysl, abychom to takto udělali. A e, já jsem teď napjatá, co k tomu řeknou e, kolegyně a kolegové. Děkuji vám, paní Gebhardt, za to, že jste nám ujasnila celý proces i za vaše připomínky. Já s vámi souhlasím. Forma usnesení by byl asi lepší e, přístup také eh, jsme rádi, že i komisař eh, se k nám brzy dostaví eh, s prezentací. A myslím, že tu panuje koncenzus, že si přejeme hnout ku předu v této strategii, v tomto se přikláníme ke komisi ale určitě to bude i nějaká kontroverze v členských státech ohledně tedy té harmonizaci postihu. To bylo jak živa velice citlivé téma v členských státech a musíme se tedy na to připravit a zajistit si politickou podporu. E, nyní nám zbývá ještě několik minut do e, hlasování. Paní Rule a pan Šmit se ještě hlásí, takže prosím a poté eventuálně ještě další kolegové. Äh, Já se vyjádřím äh, velice krátce. Äh, děkuji za tento návrh a myslím si, že usnesení je nejspíš nejrozumnější postup, ale samozřejmě jsou s tím velké problémy. Na jedné straně ten návrh komise je opodstatněný a nutný. A nicméně je jasné, že mezi členskými státy jsou velké rozdíly, což vede k narušování hospodářské soutěže a tak dále. Ale na druhou stranu eh, vždycky, když zkoušíme něco nového, tak narazíme na velký odpor. Eh, já už teď jsem eh, dostala dopis od Německé hospodářské komory, který je ostře proti a myslím si, že nejde zdaleka o poslední dopis. Takže mě poměrně mrzí, že ten návrh přišel tak pozdě. Bylo by bývalo lepší, kdybychom opravdu mohli my, jakožto parlament, se zabývat i obsahem, což teď samozřejmě nemůžeme, protože k tomu samozřejmě patří slyšení takže my teď nemůžeme v podstatě dělat eh, nic jiného, eh, než obecně jak si přivítat to, že konečně nastal nějaký pokrok, ale nic víc už nebudeme moc udělat, protože eh, jakmile zabředneme do detailu, tak také musíme samozřejmě provádět konzultace s těmi, kteří to budou implementovat a to už nestíháme. No, I think we're, we're obviously... Ano, já si myslím, že se nám to podaří, tedy obeznámit lidi, aby věděli s tím, co tu přijde a využít také expertízy kolegů z té oblasti cel. Přejeme si dosáhnout úspěchu, ale nevím, zda eh, tedy již v červenci to nadcházející výbor se tomu bude moci věnovat. Pan Schmidt, děkuji. Pane předsedo, já se omlouvám za spoždění. Eh, nicméně byl jsem na probíhajícím trialogu. Nicméně vyslechl jsem si část té diskuze a také jsem si přečetl poznámky od asistenta a myslím si, že se jedná o velice důležitou skutečnost, tedy abychom tu měli pravidla. To je dobré, že tedy již kráčíme správným směrem a Myslím si, že je třeba zdůraznit, že toto je společný přístup celé Evropské unie. A chtěl bych požádat Evropskou komisi, a vidím tam našeho starého přítele z oblasti cel, proč nepoužít jiný článek pro oblast sankcí? Protože ono je to o sankcích. Vy používáte článek 33. Ten není tak přísný. Co takhle využít 83? Odstavec 2. Nevím, zda právě i pan eh, předseda se tohoto dotkl. Myslím si, že je to naprosto zásadní téma, tedy začít od právního základu pokud si přejeme dosáhnout něčeho, co opravdu bude užitečné v reálu. Doufám, že takto budeme moci postupovat a mohli bychom tomu věnovat i diskuzi. Nevím, zda naše právní služba k tomu má co dodat. Nicméně já jsem přesvědčen, že bychom měli použít jiný právní základ – protože v opačném případě to omezí eh, naše kroky. Souhlasím s tím, co řekla paní Rille, z toho, co jsem si vyslechl a z toho i, co jsem si přečetl z projevu paní Legrip a paní Gebhardt. Myslím si, že tady dosáhneme dohody a asi budeme muset za chvíli začít hlasovat. Pane předsedo, děkuji, pane Šmite. Já bych chtěl objasnit, že jsem rozhodně tady nenabrhoval jiný právní základ. To rozhodně na to nemám znalosti ze smlouvy, ale můžeme, mohli bychom skonzultovat výbor pro právní službu, ale si na to není dost času, co se týče postupu. Máme tedy právní službu. Ještě někdo další se hlásí? Pan Korea. Děkuji, pane předsedo, jen velice stručně tři věci. Za prvé, ano, co se týče oddělení těch eh, trestních kategorizací, myslím si, že je důležité to tu příliš nekomplikovat vzhledem k té různorodosti legislativ, které existují a toho, že některé země to trestně postihují a jiné ne, co se týče takového druhu porušování. A to tedy Samozřejmě já uznávám, že ty finanční postihy mohou být efektivní, proporční a odrazující. Za druhé, ano, co se týče tomu druhu eh, řešení eh, nápravy, s tím naprosto souhlasí. Za třetí, mám určitou pochybnost, nevím, alespoň tedy v tom portugalském překladu textu, článek 3 a 4 se objevuje návrh eh, celní porušení a v nas, následujícím článku se pak objevuje porušení celní legislativy. Takže je tam nějaký rozdíl mezi nějakému porušení celních postupů anebo porušení celní legislativy? Je v tom nějaký rozdíl? Může mi to někdo objasnit, prosím? Uh, good. Uh, anybody... Dobře. Má ještě, ještě někdo nějakou poznámku? mohu požádat eh, pana kameramana, který stojí přímo před eh, komisí, aby prosím opustil své místo, protože je nepřijatelné, aby stál uprostřed eh, místnosti a zakrýval výhled na komisi. Uh, we are still discussing this item, so if I can ask uh, people... Takže pokud mohu požádat eh, všechny přítomné, vím, že vedete různé soukromé diskuse, abyste se utěšili. Nevím, zda paní Zjerinsky nebo paní Anaboli chce zareagovat na jednotové poznámky. Máte příležitost eh, vyjádřit se k aspektům, které byly uvedeny ve vaší prezentaci. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem členům Evropského parlamentu a tohoto výboru. Velice stručně chápu, že mám pouze 30 vteřin. V první řadě ambice komise byla taková, že jsme měli skutečně velkou eh, vizi. Nyní dochází k aproximaci, harmonizaci jednotlivých sankcí, uvažujeme o harmonizaci, ale musíme být eh, realističtí. Takže to je návrh, který je na stole pochopitelně velice přivítáme posílení našich ambicí v rámci daného návrhu. Nyní velice konkrétní dotaz, který se týkal rozdílu mezi články 33 a 83. Nacházíme se v administrativní oblasti, nechtěli jsme jít do trestní oblasti, protože by to bylo um, příliš pro celní orgány, byla by to velká zátěž. Jsem také potěšen danými příspěvky a poznámkami. Snažíme se být maximálně výkonní. Řekl bych pochopitelně mnohem více podrobností, ale chápu, že již nemám dostatek času. Děkuji, pane předsedo. Dobře, děkuji. Omlouvám se. Ještě paní Anaboli, chcete něco doplnit? Děkuji mnohokrát, pane předsedo, velice stručně. Viděla jsem, že tady byl také dotaz k článku 15. Pokrýváme zde různé situace, kde máte zboží, které je přítomno a v druhém případě se jedná o situace, kdy nemáme žádné zboží, takže musíme zvolit alternativní kritéria, co se týče přeshraniční povahy daných porušení, abychom identifikovali, který členský stát by byl tím příslušným, ale pochopitelně to znamená spolupráci mezi jednotlivými orgány Evropské unie. Poslední bod ze strany pana Šmita, nebo portugalský poslanec, se ptal na rozdíl mezi terminologií. V tom anglickém textu není eh, žádný rozdíl, asi je to problém možná v překladu, ale Není tady žádný rozdíl, znamená to úplně to samé a jenom bych eh, doplnila svého kolegu. Neměli jsme pocit, že článek 83 by byl správným právním základem, protože komise nenavrhuje žádné trestní postihy, takže to jsme prodiskutovali s naším právním oddělením, ale musíme doplnit právní základ ještě dalším článkem. Pravděpodobně to bude stejný právní základ, kterým se řídí celní kodex Evropské unie. Děkuji mnohokrát komisi za váš příspěvek. Chtěl bych také poděkovat eh, oběma zpravodajkám za úvodní slovo. Takže jejich návrh bude rozeslán politickým skupinám, dále stínovým zpravodajům. Ten návrh je v angličtině 17. února a potom jsou Máme termín podávání pozměňovacích návrhů k 25. únoru a chtěli bychom prosadit tento návrh, chtěli bychom o tom hlasovat 3. března, abychom měli jistotu, že to bude ještě na plenárním zasedání. Nemá cenu v podstatě se do toho pouštět, pokud bychom neměli plenární jednání. Pokusíme se eh, zajistit tuto diskusi na plenárním zasedání zde v Bruselu 8. Eh, dubna. Takže Mnohokrát děkuji za účast. Nyní se dostáváme k bodu hlasování. Rád bych požádal všechny přítomné, aby se usadili. Chtěli bychom požádat členy sekretariátu, aby si sedli zde za mne. Je to pro nás trochu nová zkušenost vést takto velké hlasování. Chtěl bych vidět před sebou alespoň většinu, abyste mohli také hlasovat zvednutím ruky. To by bylo užitečné, takže tady uvolníme několik míst pro lidi, kteří stojí vzadu. Chtěl bych poděkovat předem za veškerou vaši práci a pustíme se do hlasování. Budeme tedy hlasovat o prvním bodu na pořadu jednání, což je zvážení výsledků neformálního trialogu jednání s radou. Jedná se o elektronické faktury. jako byla paní Colin Lengen. Rád bych požádal, aby prezentovala výsledek a potom budeme elektronicky hlasovat o tom, zda souhlasíte s daným výsledkem. Takže prosím, paní Kolen Langen. Já, eh, Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, já si myslím, že jsme dosáhli eh, dobrého kompromisu. Eh, nejdůležitější body jsou tam obsaženy, to jsou tedy koncese, ty byly přijaty do rozsahu působnosti, potom byly konkretizovány normy, zejména pokud jde o technologickou neutralitu, B2B a ochranu osobních údajů. Potom také máme nový článek ohledně elektronických faktur, Eh, dáváme komisi čas, eh, omezujeme její mandát na 36 měsíců. Během této doby musí být provedena eh, testovací fáze, která má dokázat, že praxe je uživatelsky příznivá a nákladově adekvátní pokud jde o implementaci, tak po e, zveřejnění musí být zakázka zadána e, do 12 měsíců na centrální úrovni a potom do 24 měsíců e, na subcentrální úrovni. S tím jsme souhlasili, takže si myslíme, že jde o dobrý kompromis a e, můžeme být rádi, že celý balíček veřejných zakázek tím ještě budeme moci prosadit v tomto legislativním období, což si myslím, že v tom krátkém času, který nám zbývá, je úspěch. Děkuji. Well, thank you very much uh, to you and to all the shadow rapporteurs. Děkuji vám i stínovým zpravodajům. Myslím, že se nám podařilo dosáhnout výtečného výsledku a i v příslušné lhutě. To znamená, nyní budeme hlasovat elektronicky. Objeví se nám tu výsledky, nebo je budu muset přečíst? Takže měli byste vidět výsledky na vašich obrazovkách a navíc vám to přečtu. Takže eh, máme tu pro elektronické hlasování 37 kartiček. Yeah. Okay. Sorry, we're just rearranging ourselves here. Uh, right, there are 37 cards in, but... To znamená 37, 38 kartiček, ještě někdo další si přehlasovat? tímto tedy to zkušební hlasování uzavírám. A odhlasováno tedy 37 hlasů pro a jeden proti. Děkuji vám a další postup bude toto téma se dostane na plenární zasedání. Mělo by to být v březnu nebo na druhou plenárku v dubnu. So thank you very much, Mr. Colin Děkuji paní Colin Langen. A další téma a nevidím, že by pan Taramela byl přítomen, to znamená, vezmu to za něj. Výsledek té detailní přípravy textu o um, veřejné zakázky u společnosti poskytující všeobecné služby, tak tady Eh, zase by to mělo být formálně přijato, zřejmě tedy elektronicky, pokud nikdo není nějak proti. Všechny skupiny byly víceméně konzultovány, to znamená, měli bychom odhlasovat i to korrigendum z 5. února ohledně tohoto tématu směrnice o službách. Zahajuji hlasování. Uh, please vote, if you can hurry up and vote, it would be helpful. Uh, The vote is closed. Tímto uzavírám hlasování. Přijato 37 hlasy pro, jeden proti. Pardon, jeden se zdržel, nikdo proti. Vote on Mr. A nyní tedy zpráva pana Bílena. Už jsme se dohodli, že změníme pořad při hlasování. To znamená v první řadě stanovisko paní Bílena pro výbor Ekon. Je to tedy naše stanovisko na téma mezibankovní poplatky pro platební transakce. Ty kompromisy nám pan navrhovatel představil včera, nyní se již nechce vyjádřit a můžeme se přímo věnovat hlasování o tomto stanovisku. Jste připraveni? To znamená, začneme návrhem 19. A je to horizontální návrh pana Salviniho, kdo je pro, proti, jasně zamítnuto. Návrh 6 pana zpravodaje, kdo je pro, proti, přijato. 30 odpadá, 31 je stejný. 32, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Návrh 7 pana Bílana, kdo je pro, proti, přijato. 33 odpadá, teď 34, kdo je pro, proti, zamítnuto. 35, dodatek, kde pro, proti, přijato. Kompromisní jednička, kde pro, proti, přijato. Kompromisní dvojka, kde pro, proti, přijato. Nyní osmička, o té se nehlasuje. Kompromisní čtyřka, kde pro, proti, přijato. Kompromisní trojka, kde pro, proti, přijato. Nyní 43, kdo je pro? Proti, přijato. 44, ten odpadá, je to tak? Ano, protože 19 byla zamítnuta. Nyní 45 a 47, kdo je pro? Zřejmě to budeme hlasovat elektronicky. O 45 a 47 zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A zamítnuto 22 hlasy proti, 15 hlasů pro. Kompromisní pětka, kdo je pro, proti, přijato. Nyní 54 s ústním návrhem zpravodaje, má to tam napsán, kdo je pro? Pan Šváb. Uh, it was important to Měli bychom najít řešení i pro malé platby, ale tento návrh to jasně nevysvětluje, takže mi to zamítá. Okay. Hold on. There is a little misunderstanding, Chairman. Ale asi tu došlo k neporozumění, protože pan Borus se odkazoval na ten ústní pozměňovací návrh pana De Jonga, který měl stáhnout, ale nebyl stáhnut. A pokud to tak bude na tom hlasovacím seznamu, tak to můžeme přijmout. Takže si to objasníme. Od ten ústní pozměňovací návrh, který já mám na mysli, je ten, co je na hlasovacím seznamu. Má někdo nějakou námitku k tomu, abychom o tomto hlasovali? Ne. Takže první hlasujeme o tomto a další věci přijdou poté. Kdo je pro 54 paní Stiller s tímto návrhem? Kdo je proti? Takže jasně přijato. A já jsem to pochopil tak, že to byl další návrh na další ústní pozměvací návrh, ale EPP to nechce předložit, takže o tom dále nemusíme jednat. Dobře. Takže nyní to projdeme dál, protože celá řada návrhů padá v rámci kompromisu a nyní návrh 16 pana zpravodaje zase s ústním pozměvacím návrhem pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní sedmdesátka jako dodatek od pana Šmita. Kdo je pro? Proti? Přijato. 72 pana Bílana. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 17 pan Bílana s ústním pozměvacím návrhem. Kdo je pro? Věříme elektronicky, prosím. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a přijato 23 hlasů pro, 13 proti, 2 se zdrželi. 73 pana Borisova, kdo je pro? Proti, přijato. 74 a 75 padají. 76, kdo je pro? Kdo je pro, prosím? Proti. A já myslím, že zamítnuto, ale nevidím to jasně, takže si ověříme elektronicky 76. Uzavírám hlasování přijato 20 pro, 18 proti. 77. Paní Verňo, kde pro? Proti. Zamítnuto. 78 pana Bělana, kde je pro? Proti přijato. 79 paní Verňo, kde je pro? Proti přijato. 80 pana Borisova, kde je pro? Kdo je pro, prosím? Proti? Přijato. Prověříme, dobrá, prověřujeme 80. zahájí hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 16 hlasů bylo pro, 22 proti. 81. Kdo je pro? Proti? Bylo to těsně, takže prověříme. 81. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Ano, zamítnuto. 82, kdo je pro? Proti? Zase to není jasné, takže budeme muset ověřovat elektronicky. Ještě tedy hlasujeme 82, zavírám hlasování, zamítnuto. Ještě, že jsme to prověřili. 83 pana Salviniho, kde pro, proti, zamítnuto. 84 ten byl také zamítnut. 85, kdo je pro, proti, zamítnuto. 86, kdo je pro, proti, zamítnuto. 87, kdo je pro, proti, přijato. 88, kdo je pro, proti přijato, 89, kdo je pro, proti přijato, 90, kdo je pro, proti. Asi to budeme muset prověřit. 90. Hlasujeme. Máme o jednoho člena EPP navíc. Dobrá, uzavírám hlasování. Přijato o jeden hlas, 19 pro, 18 proti. Nyní návrh. A nyní úvodní ustanovení. Jednička pana zpravodaje, kdo je pro? pro? Kdo je pro, prosím? Proti? Přijato. 20. Kdo je pro? Proti? Přijato. 21. Kdo je pro? Kdo je pro? EPP hlasujete, prosím, dávejte ruce nahoru. Dvacítka. Kdo je proti? Přijato. 21. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Kompromisní šestka. To bylo jasně přijato automaticky tou pětkou. Nyní máme návrh trojku, který je napojen na šestnáctku. Musíme o tom hlasovat ano, takže kdo je pro trojku? Přijato. Čtyřka, kdo je pro? Proti. Přijato. 26. Ten byl napojen na osmdesátku a ta byla zamítnuta. Nyní pětka. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti. Bylo to těsné, takže prověříme elektronicky pětku, zahají hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 22 hlasů pro, 16 proti. Ještě bych si chtěl chtěl něco prověřit. Čtvrku jsme již hlasovali. Můžeme znovu hlasovat o čtverce? Návrh čtyři pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti přijato, ano. Nyní 27 padá, 28 a 29 o těch se nehlasuje, protože byly již napojeny s předchozím hlasováním a nyní o celém návrhu stanoviska závěrečné hlasování stanoviska pro výbor Ekon, takže prosím, hlasujte. Dohromady máme 38 hlasovacích kartiček. A přijato 37 hlasů pro, jeden byl proti. Já děkuji panu Bělanovi. Těšíme se tedy, jak to bude dál probíhat ve výboru Ekon. Děkuji vám. Right, okay. Now, we, our next um, vote is on the report. Takže další zpráva je zpráva paní Sehnalové. A jak velice dobře víte, jedná se o zprávu, na které jsme pracovali docela dlouho spolu s výborem pro dopravu, dále výborem LIBE Měli jsme minulý týden velice dlouhé zasedání, abychom integrovali. Prosím, můžete se utěšit, abychom zapracovali body z výboru Libe do naší zprávy, ale obdržel jsem včera v noci dopis eh, z výboru Libe, který si myslí, že jakékoliv snahy měnit text tak, jak navrhuje Libe, povede, a nyní cituji, k zamítnutí z jejich strany, eh, co se týče těchto změn. Takže jsem se poradil, já neznám úplně podrobně pravidla, ale musíme asi vzít eh, v úvahu tyto určité obavy, ale dám slovo paní zpravodajce, aby se vyslovila k tomu, jak to vidí stínoví zpravodajové a Chtěl bych jasně říci, že je důležité, abychom si vyjasnili, jaké je naše stanovisko, vážení kolegové. Takže prosím, paní Senhova. Eh, myslím, že tak jak, jste, tak, jak jste říkal, eh, naší snahou bylo v maximální možné míře zakomponovat eh, názor výboru libe do tohoto textu aby byl koherentní konzistentní se samotným účelem eh, tohoto nařízení. Eh, jak jste říkal měli jsme eh, dlouhý, dlouhé setkání stínových zpravodajů minulý týden ve štrasburku nad každým z návrhů výboru, výboru libe z toho vzešel jakýsi text a návrh kompromisních, eh, eh, nějaký kompromisní text, který vám dnes předkládáme k hlasování, eh, já bych doporučila vzhledem k tomu, že z toho vyjádření konference předsedů není zcela jednoznačné či jasné, jak je rozdělení kompetencí myšleno já bych doporučila hlasovat eh, o, tom, o té zprávě tak jak je předložena eh, a další postup eh, bych eventuálně nechala na rozhodnutí politických skupin protože je to opravdu nad rámec toho co jsem mohla jako zpravodajka k této zprávě jaksi dosáhnout za, za kompromis. přimlouvám se za to abychom dnes hlasovali o zprávě tak jak je předložena. Uh, Děkuji, pan De Jong. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem rád, že jsem byl také zapojen do připravení tohoto eh, stanoviska eh, panem Vosem z výboru Libe a chtěl bych eh, skutečně vyzvat tento výbor. Můžete prosazovat cokoliv chcete, ale já si skutečně myslím, že výsledek tohoto hlasování by nebyl přijatelný pro moji politickou skupinu a věřím, že to bude i podobné pro jiné politické skupiny. Musíme se chovat jako dospělí. Pokud máme dva výbory a je nějaký problém, tak si musíme spolu sednout a musíme se přátelsky dohodnout. Takže já navrhuji, abychom nehlasovali nyní, ale aby si nejdříve sedli zpravodaji spolu, vyřešili tento problém a abychom hlasovali až poté. Já se omlouvám, pan Voske, zapom- zapomněl jsem vás přivítat, takže vy jste zpravodajem za výbor Elibe, máme s vámi velice dobré vztahy. Můžete nám prosím sdělit váš názor a vaše doporučení a já myslím, že bychom si měli vyslechnout stanovisko i ostatních politických skupin předtím, než se rozhodneme, jak budeme postupovat. Pan Vos, prosím. Vielen Dank. Ähm, Děkuji, eh, pane předsedo, za tu možnost tady krátce promluvit. Eh, pokud eh, tady vždycky eh, projednáváme stejné téma, tak eh, se to vždycky táhne poměrně dlouho. My jsme eh, se zpravodají měli poměrně možnost najít dobré řešení, ale potom to bohužel se emocionálně trochu vyostřilo u některých stínových zpravodajů a nyní už je to na rovině předsedů výboru, což je poměrně nešťastné pro celé toto téma téma. Eh, jde o otázku eh, článku 50 a toho, jak má být vykládán, což si myslím, že přísluší předsedům výboru, aby to eh, vyjasnili. Já jsem připraven také ve své ve, svých, ve svém okruhu stínových zpravodajů přijmout ty technické změny, což se ovšem zatím nepodařilo. Ale Nicméně pokud, mož, pokud mám vydat nějaké e, doporučení, e, jakým způsobem se má e, hlasovat, jestli se má hlasovat, dokud tato otázka není vyřešena a jaké jsou obsahové problémy u jednotlivých bodů, tak my tady můžeme hlasovat o tom, Nicméně je to tak emocionální, že výbor Libe na základě článku 6 a úvodním ustanovení 13 trvá tak, jak je, tak to potom nebude eh, možné měnit. Takže eh, já jsem proto, eh, abychom měli jistotu a abychom v rámci toho dokumentu měli jasný obsah, tak bychom měli ještě si vyhradit čas na to, abychom rozhodli, jaký postup zvolíme. Um, Já myslím, nejdříve bych chtěla mnohokrát poděkovat za vaši účast. Možná bychom měli připravit kompromisní návrhy na plenární zasedání, to asi by byl moudrý postup, ale uvidíme, co se o tom myslí ostatní politické skupiny předtím, než učiníme konečné rozhodnutí. Pan Mandas, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím, že náš výbor má své vlastní odpovědnosti a potom jsme na plenárním zasedání, kde sdílíme odpovědnost s ostatními výbory. Takže já si myslím, že bychom to měli hlasovat zde jako výbor IMCO, výbor o vnitřním trhu a ochraně spotřebitelů. A pokud je to možné, zda bychom mohli již zahájit trialog. A tam bychom měli spojit oba výbory, protože na plenárním zasedání pak by byl jinak zmatek a bylo by zbytečné o tom zde hlasovat. Takže nyní bychom měli začít hlasovat, ale ten výsledek by měl znamenat, že budeme začít jednat s ostatními výbory, protože pokud ne, tak na plenárním zasedání vznikne velký zmatek. Pan van de Kamp? Ano, pane předsedo, já to udělám. Projednou v angličtině, poprvé a naposled. Takže v tuto chvíli bych se souhlasil s panem Madesem. Jak jste uvedl vy, jak uvedl pan Foss, pan de Jong, ta vyjednávání trvala velice dlouho v této oblasti a nejedná se pouze o problém výboru Libé, ale je problém také v tom, že se o tom bavíme už deset let a na konci této legislativy bychom měli ukončit tuto diskusi a využít čas mezi hlasováním eh, v IMKO a na plenárním zasedání a v tom mezidobí bychom měli dosáhnout schody s panem Vosem a jeho stínovým zpravodaji. Ano, víte, jak to myslím, pan Vos také a stínový zpravodajé tomu také rozumějí. A dokonce pan Šváb eh, tomu rozumí. Paní Rule? Oh, Děkuji. Já už jsem na schůzce stínových zpravodajů dala jasně najevo, že moje frakce má v této otázce značné pochybnosti. My jsme nebyli eh, nikdy proto, aby tento e-call byl eh, povinný, nicméně jsme prohráli. A když jsme v tom rozhodnutí prohráli, tak to musíme také respektovat a eh, nesnažit se nějakými procedurálními triky to rozhodnutí obejít. My jsme dělali všechno proto, aby projednávání bylo čisté a teď tedy budeme hlasovat, ale samozřejmě eh, bychom se rádi ještě před hlasováním na plenárce eh, pobavili s Libe, protože musíme respektovat určité postupy a ty je třeba eh, dodržovat. Máme celou řadu možností před hlasováním na plénu, ale myslím si tedy, že tak by to mělo být správné. Okay. Um, well, I think, I think... Takže e, já si myslím, že e, se mi zdá, že jsme zcela e, rozpolcení. Jsou tu dvě velké skupiny. Paní Sehnalová a pan van de Kamp řekli zcela jasně, že chtějí dále hlasovat o tomto návrhu ale měli bychom si ujasnit, když je tu pan Fos s námi, že jsme otevření možnosti eh, nějakého kompromisu, který by byl únosný pro obě strany před plenárkou. A eh, v tom nevidím žádný problém, to je, myslím si, hlavní smysl článku 50. V jednacím řádu je jasně stanoveno, že pokud jsou nějaké pochybnosti, eh, tak já připomínám, že článek 50 měl být vždycky využíván pro otázky, které spadají rovno rovnoceně do kompetence e, obou výborů, což myslím, že pan Fos přizná, že toto není ten případ. Jsou tu určité aspekty e, ochrany osobních údajů, nicméně tady jde o schvalování nových typů vozidel, což je vysoce e, technická otázka. Jednací řád stanoví zcela jasně, že bychom měli dosáhnout dohody nějakým smírčím postupem. A pozice zpravodajů, celková pozice zpravodajů eh, je, že bychom měli hlasovat o eh, kompromisním textu, eh, který byl navržen zpravodajkou a který už plně zohlednil eh, názor eh, výboru pro občanské záležitosti, pokud jde o jeho obsah, byť ne o přesné formulace. Ale potom eh, můžeme hned následovně uspořádat nějakou smírčí schůzi, abychom dosáhli kompromisy, kompromisu před plenárkou. To mi připadá smysluplné. Chci to tady prohlásit jasně. Takže podle mého názoru ta situace je nyní takováto. Takže eh, je, je všem naprosto jasné, že se budeme řídit tímto postupem. Chcete se ještě vyjádřit? Eh, já eh, ještě jednou eh, prosím o prominutí, ale tak, jak já chápu tu situaci ohledně článku 50, tak podle mě to, co Libe odhlasovalo, by mohlo být nepraktické v několika bodech, ale nes, musí to být nějak zohledněno. Pokud je o článek 6 a o úvodní a ustanovení 13, tak ty musí zůstat tak, jak my jsme odhlasovali. Bylo by procedurálně samozřejmě hezčí, kdybychom se eh, ještě sešli a potom eh, hlasovali, ale pokud vy rozhodnete jinak, tak my to budeme respektovat. Ta situace eh, článku 50 je taková, že o náš text nelze ignorovat a musíte ho přijmout tak, jak je. Tak chápu jednací řád já.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 Eh, tak eh, to je poměrně složitý problém. Já se tady nechci dostat do nějaké eh, rozepře s ostatními výbory, ale s faktem zůstává, že my jsme vzali v úvahu všechny vaše pozměňovací návrhy a integrovali jsme je do našeho textu, což si myslím, že je kvalitní legislativní výsledek. Tady není žádná rovnováha mezi kompetencemi. Tady jsme my primární výbor. Takže článek 50 tady podle mého názoru byl použit nepatřičně Konečně vlastně ale eh, rozhodla, rozhodla tak konference předsedů. Eh, musíme se chovat eh, pragmaticky a my v žádném případě neignorujeme stanovisko výboru Libe. Strávili jsme nad ním poměrně dlouhý čas, možná snad ještě více než nad stanoviskem dopravního výboru. Takže já si myslím, že právě to, to vidí naše zpravodajka. To je základ, na němž musíme dál stavět a podle něhož budeme postupovat. Spravodajka i stínoví spravodajové od ze Zelených a EPP eh, s tím určitě budou souhlasit. Takže já si myslím, že nemám eh, na výběr a musím eh, postupovat podle jejich pokynu. Pan Manders. Já mám řešení, pane předsedo. Budeme hlasovat o tom, co teď před námi eh, leží a potom bude vždycky možné na plenárce eh, znovu eh, podat článek 6, první ustanovení 13, které byly, ustano, které byly odhlasovány v Libe, takže může se to rozhodnout na plenárce. Ano, samozřejmě, to je vždycky možné. A tak myslím si, že tedy takto bychom měli postupovat. Nicméně je otázka, jaké to bude mít následky, protože e, výbor Libe to bude e, moci napadnout, napadnout platnost našeho hlasování a mohl by nás donutit e, k tomu, abychom hlasovali znovu, což by nás potom už neuměrně zatížilo a nestihli bychom to do konce období tohoto parlamentu. Ale to je samozřejmě následek, se kterým budeme muset počítat ale eh, prakticky to a jsem si jistý, že pan eh, Fos eh, souhlasí, tak my chceme dosáhnout co nejlepšího výsledku pro spotřebitele, pro motoristy a pro bezpečnost na silnicích. To je hlavní smysl tohoto návrhu. A myslím si, že by neposloužilo reputaci parlamentu, kdybychom to pozdrželi nějakými procedurálními hádkami zvlášť když eh, se ze všech sil snažíme začlenit obavy výboru Libe do našeho eh, návrhu. Nicméně já tady nejsem žádný strážce pravidel. E, já vykládám pravidla tak, že to, co děláme, je naprosto přijatelné. Vzhledem k tomu, že, e, jak říkám, e, my jsme zcela nepopíratelně hlavní výbor, protože velká část problematiky spadá do naší jurisdikce, protože jde o otázku jednotného trhu. A postup podle článku 50, eh, tak na rozdíl od telekomunikačního balíčku, eh, kdy byly kompetence rozděleny rovnovázně, tak teď to je úplně jinak. Výbor pro občanské záležitosti se zabývá eh, ochrany, ochranou osobních údajů, které jsou, se samozřejmě pojí eh, s tímto eh, balíčkem. Nicméně v zájmu legislativní kvality si myslím, že bychom měli postupovat tak, jak už tu bylo řečeno. Takže pojďme. Takže eh, začneme pozměňovacími návrhy 34 a 35. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1 od zpravodajky pro, proti, přijato. 64 od pana De Jonga pro, proti, zamítnuto, e, to byl ten blok 1, teď kompromis 26, tady je oddělené hlasování, o které požádalo ALDE, takže nejprve první část bez slovy and agricultural tractors. Kdo je pro? Proti? Přijato. A e, druhá část e, dodání těchto slov, zemědělské traktory, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Takže teď se přesunám, přesunujeme ke kompromisu 12. Kdo je pro? Proti? Přijato. 12 od zpravodajky pro? Proti? Přijato. Další pozměňovací návrhy odpadají, takže přeskočíme až na 14. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní e, pozměňovací návrh 15 od zpravodajky a e, ITRE 10. Kdo je pro? Proti? Přijato. Libe 9. To tedy projednáme později, až se dostaneme k Libe 10. Kompromisní návrh 16. Pro, proti, přijato. Tran 18. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 16 a e, i 12. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 17 od zpravodajky a i 13 pro? Proti? Přijato. TRAN 19 a další návrhy. Takže až, až 19 od zpravodajky pro, proti, přijato. ITRE 15 odpadá. 72, ten už byl eh, odmítnut, takže nyní pozměňovací návrh 20 a ITRE 16. Kdo je pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 75, 73, 74, ty už jsou pokryty tím kompromisem. Kompromis 14. Kdo je pro, proti, Přijato. Kompromis 15 pro, proti, přijato. Tran 22 odpadá, takže až kompromis 23, kdo je pro, proti, přijato. 79 pro, proti, zamítnuto. 80 odpadá, myslím. Ano. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Přijato. 25. Odpadá? Nebo, nebo ne? Pozměňovací návrh 25 odpadá, je to takže ano. Omlouvám se, kontrolujeme hlasovací seznam. Pozměňovací návrh 25 od zpravodajky, o tom se hlasuje. Takže 25 od zpravodajky, kdo je pro? Proti? Přijato. 26 od, od zpravodajky pro? Proti? Přijato. Kompromis 18. Pro? Proti? Ne, omlouvám se, s, pozměňovat, s ústním pozměněním pana eh, Manderse. Taky Děkuji, pane předsedo. Tady to je... Eh, Ale dan eh, zal er heel veel onrust ontstaan. EPP, pozměnění navrženo EPP, aby, a pokud eh, ho odmítneme, tak budeme mít potíže s malými servisními dílnami. Takže podle mě je rozumné, abychom e, tady e, to e, odhlasovali v zájmu malých dílen. Ano, přijímáte tento pozměňovací návrh? Ne. Takže Pozměňovací návrh nebyl odsouhlasen, protože paní Sehnalová proti němu má námítku a ještě e, další asi dva poslanci, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu bez ústního pozměnění. Takže kompromis 18 bez ústního pozměnění. Kdo je pro? Proti? Přijato. Takže teď e, my jsme uh, už schválili kompromis 26, takže můžeme jít přímo ke kompromisu 20. Kdo je pro? Proti? Ověřuji, kdo je pro. Kompromis 20 proti. Přijato. Musíme nyní hlasovat o 28. Dobře, 28 pro Musíme hlasovat o 28. od zpravodajky, protože ten je kompatibilní se vším ostatním. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Přijato. Potom se přesuneme k návrhu 102 od pana De Jonga. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Teď se přesuneme k Libe 10, to odpadá. Ještě 102? Ano. 100, 102, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Aha, vy to chcete ověřit elektronicky. Dobře. Ano, zahajuji hlasování. Já jsem myslel, že je to eh, jasně odmítnuto, ale vy chcete vědět, jakým poměrem. Dobře, tak končím hlasování. Takže zamítnuto 6 pro, 31 proti. Dobře. Takže teď eh, přeskočíme na 32 od zpravodajky. Pozměňovací návrh 32 od zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Přijato. Takže nyní kompromis. Ne, ještě 105, protože 102 nebyla přijata. Pozměňovací návrh 105, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Takže nyní kompromis 24. Kdo je pro? Proti? Přijato? Teď eh, hodně návrhů odpadá a přesuneme se ke kompromisu 23. Nebo ne, Libe 12, omlouvám se. Libe 12. Hlasujeme o Libe 12, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 23a, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 25, kdo je pro? Proti? Přijato. Tran 33, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 5 pro? Proti? Přijato. 113 pro? Proti? Přijato. 114 eh, v bloku. Kdo je pro? proti, přijato. Libe 14, jakožto dodatek, kdo je pro, proti, přijato. 115 už byla přijata, takže TRAN 35, TRAN 36, kdo je pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 116 a Libe 16, kdo je pro, proti, přijato. TRAN 37, kdo je pro, proti, přijato. 117 a Libe 17 pro, proti, přijato. Teď několik eh, návrhů odpadá vlivem kompromisu 26, takže teď kompromis 27. Pro, proti, přijato. Teď se dostáváme k úvodním ustanovením. Dva od zpravodajky pro, proti, přijato. Kompromis 1 pro, proti, přijato. ITRE 1 pro, proti přijato, kompromis 2 pro, proti přijato, ITRE 2 pro, proti přijato, kompromis 6 pro, proti přijato, kompromis 3 pro, proti přijato. Pozměňovací návrh 45 odpadá, kompromis 4 pro, proti přijato, Eh, omlouvám se, tady je oddělené hlasování eh, o které požádala Alde, takže eh, první část, text bez slov zemědělské traktory, kde je pro, proti, přijato, a druhá část zemědělské traktory dodat kdo, pro, proti, také přijato. Teď se tedy přesuneme k pozměňovacím návrhu 4 od zpravodajky pro, proti, přijato. Kompromis 7 pro, proti, přijato kompromis 8. A tady je zase ústní pozměňovací návrh. Zpravodajka nesouhlasí, předpokládám. Pro, je to napadeno, takže kompromis 8 bez ústního pozměnění pro, proti, přijato. Potom tu máme pozměňovací návrh 8 od zpravodajky. Pro, proti, přijato. Kompromis 9 pro, proti, přijato. 10 od zpravodajky pro, proti, přijato. Kompromis 10 pro, proti, přijato. Libe 6 pro, proti, přijato. Tran 11 odpadá. Kompromis 10b pro, proti, přijato. Kom, eh, kompromis 10a pro, proti, přijato. Kompromis 11 pro, proti, Přijato. To znamená, že jsme se dostali ke konečnému hlasování, takže zahajuji hlasování o zprávě jako celku. Jsou tu 30, je tu 38 lidí, kteří už eh, volili, 38 lidí přítomných, už, už, už jsou všichni. Eh, končíme hlasování, takže přijato 34 hlasů pro, 2 proti a eh, jedno zdržení. Takže e, paní Sehnalová, to je velká většina pro vaši zprávu. Děkuji vám za vaši práci. I want to see. Now, Mrs. Uh, before you leave, Mr. Van de Kamp. Ještě předtím, než odejdete, pane Van de Kampe, paní Sehnalová, přejete předložit nějaký návrh na mandát pro zahájení jednání s členskými státy, tedy radou v této fázi? Myslím si, že, myslím si, že nebo můj, můj původní návrh by byl ano, eh, ale po, poprosila bych eh, o vyjádření politické skupiny eh, vzhledem k tomu, co tady zaznělo při vyjádření pana zpravodaje Fose o dejme tomu nalezení nějakého, nějakého eh, kompromisního řešení před plenárním zasedání. Za sebe bych ráda samozřejmě na základě dnešního hlasování do neformálních jednání šla, takže já bych řekla ano. Hmm. Okay. Um, anybody want to speak? Ještě někdo se chce vyjádřit proti? Ze stínových zpráv pan Vandekám. Pan Mandes, prosím. Děkuji, pane předsedo. Poté, co jsem si vyslechl tu diskuzi před hlasování, tak si myslím, že není rozumné, pokud nyní vyšleme vyjednávací tým za tento výbor a poté to budeme muset změnit, protože si nebudeme jistí, jaký výsledek bude mít ta právní rada a jaký bude výsledek je hlasování v plénu. Já bych nechtěl zahájit jednání nyní. Neformálně to ano, to je vždy možné, ale ne prostřednictvím mandátu, aby se tedy vyjednávalo týmem za parlament. Já bych se chtěla jenom zeptat na postup. Já jsem předpokládala, že to bude probíhat tak, že budeme hlasovat v plénu a paní Sehnalová před konečným hlasování eh, podá žádost, aby to bylo vráceno do výboru a teprve potom začneme s vyjednáváním. Tak jsem to pochopila já. Well, but I mean, it's not going to be until April 2 anyway, is it? No, I think, I mean, there's a practical question here, is that... Um, to, tady zazněla praktická otázka. Ten stávající harmonogram je takový, že se pokusíme to zaslat na plenárku za eh, dva týdny a poté tedy uvidíme, jak bude dopadne hlasování a paní Sehnalová se k tomu závěrečnému hlasování bude moci vyjádřit. Uh, zahájit to hlasování příští týden, nevím, jak by bylo rozumné. Takže tady bude asi návrh takový, že počkáme, až proběhne to závěrečné hlasování v plénu. Pokud výbor Libe tedy to nějak eh, ne, nebude protahovat, to je pořád ještě možnost. A také mohou napadnout eh, platnost hlasování v plénu Budeme prostě muset vyčkat a uvidíme, jak to dopadne v plénu. Dobrá, souhlasíte? Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet i v průběhu příštího týdne. Tímto vám děkuji, paní Sehnalová, za vaši práci a těším se i na tu nadcházející práci na kompromisech. A nyní se budeme věnovat zprávě pana Majera. Vítám vás zde a ptám se, zda si přejete ještě něco říct před hlasováním. Není tomu tak, takže můžeme začít hned s hlasováním. Jste všichni připraveni? Máme tu hlasování blokově jednička o tom konceptu eh, cest s asistencí, takže kdo je pro ten blok 1, kdo je proti, zamítnuto. Nyní kompromisní jednička, kdo je pro, proti, přijato. A nyní články. Článek 1, návrh 20, zpravodaj, kdo je pro, proti, přijato. Nyní Osmnáctka, kdo je pro? Pan předseda se omlouvá. Ještě předtím máme 21. 21, kdo je pro? Proti přijato. A nyní je tu několik návrhů, kterých nemusíme hlasovat. Nyní kompromisní dvojka. Kompromisní dvojka, kdo je pro, proti, přijato. Všechno ostatní, co bylo předtím, odpadá. A nyní návrh 155 paní Rýle, je pro, proti, zamítnuto. 157, kdo je pro, proti přijato, 24, kdo je pro, proti přijato, Nyní návrh 159, ten je slučitelný 24, takže to bude dodatek. 159 jako dodatek 24. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 160. 160 paní Galpelč, kdo je pro? Proti, přijato. 21 padá, 161 padá, není 162, kdo je pro? Zřejmě to budeme muset dověřit. Elektronicky hlasujeme o 162 pana Koferatyho. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Ne, ještě jsem jej ani nezahájil, omlouvám se. Uzavírám hlasování a zamítnuto 21 hlasy, 15 bylo pro. V tomto případě hlasujeme o 163. Pane Karase, kdo je pro? Proti zamítnuto. 164 s ústním pozměvacím návrhem za ALDE je odsouhlasen. Kdo je pro? Proti zamítnuto. 165. Kdo je pro? Proti. Eh, zřejmě to budeme muset prověřit. Uzavírám hlasování. Přijato 19 pro, 16 proti. 166 padá, 25 bylo staženo, 22 padá. Ještě 166, to je slučitelné jako dodatek, takže hlasujeme o 166. pro, proti, přijato. A nyní 23 trán, kdo je pro, proti, Zamítnuto. 167. Zpravodaj, kde pro? Kde pro? Proti. Přijato. 168 padá, nebo ne? 168 je slučitelná, takže kdo je pro? Zamítnuto. 26 staženo. 27 staženo. Nyní hlasujeme o 24, kdo je pro, proti, zamítnuto. 25, kdo je pro, kdo je pro, prosím, proti, zamítnuto. 169, paní McClarkin, kdo je pro, proti, zamítnuto. 170, ten padá, 26 také. 28. Máme oddělené hlasování. Takže část 1, kdo je pro, proti, přijato. Část 2, kdo je pro, proti, zamítnuto. 27. Trán, kdo je pro, proti, přijato. 28. kdo je pro, proti, přijato. Kompromisní trojka, kdo je pro, proti, přijato. Nyní kompromisní čtyřka. Kompromisní čtyřka, kde pro? Jasně, přijato. Nyní 198. Paní Verňo společně se 199 jsou spojeny kde pro, proti, zamítnuto. 200, kdo je pro, proti, zamítnuto, 201, kdo je pro, proti, přijato, 202, dodatek, kdo je pro, proti, zamítnuto, 203, kdo je pro, proti, zamítnuto, 204, kdo je pro, proti, zamítnuto, 34, kdo je pro? Proti. Přijato. 205 a 206. 206 byla stažena, takže 205, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 35 a tran 36, kdo je pro? Proti. Přijato. Kompromisní 5, kdo je pro? A proti. Přijato. 211, kdo je pro? proti, zamítnuto, 212, kdo je pro, proti, přijato, 36, kdo je pro, proti, přijato, 213 jako dodatek, kdo je pro, proti, zamítnuto, 37 staženo, 214 ten padá, nyní 215, kdo je pro, proti, ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Tran 37, kdo je pro? Proti přijato. Kompromisní devítka, kdo je pro? Proti přijato. Nyní 38. Kdo je pro? Proti přijato. 218 jako dodatek, kdo je pro? Proti přijato. 38, kdo je pro? Ne, tento padá. Nyní 39. Tran 39, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Tran 40, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 219, kdo je pro? Proti? Přijato. Tran 41, kdo je pro? Kdo je pro? A zřejmě to prověříme elektronicky, takže hlasujeme o TRAN 41. Zahoji hlasování. Devatenáct hlasů pro, 17 proti, takže přijato. 39 padá, čtyřicítka, Kdo je pro? proti, přijato. Tran 42 jako dodatek, kde pro, proti, zamítnuto. 220 oddělené hlasování, nyní část 1, kde pro, proti, přijato. Část 2, kde pro, proti, druhá část zamítnuta. 43 trán jako dodatek, kdo je pro, proti přijato, 41, ne, pardon, 221, kdo je pro, proti, zamítnuto, tran 44 jako dodatek, kdo je pro, tran 41, kdo je pro, proti, zamítnuto, 222, kdo je pro, proti, zamítnuto, Trend 45, kdo je pro, proti, zamítnuto, 42, kdo je pro, proti, přijato, všechny další padají, 43, kdo je pro, proti, prověříme. Myslím si, že to bylo téměř těsně přijato, ale v tomto sále se to těžko říká, takže po hlasování vyplývá, že zamítnu to o dva hlasy. A nyní Tran 47, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 44 zpravodaj, kde pro, proti přijato, 2, 2, 6 padá, kompromisní šestka. Kdo je pro, proti přijato, tran 48, kdo je pro, proti, zamítnuto, tran 49, kdo je pro, proti, zamítnuto, 230, kdo je pro, proti, také zamítnuto. 2, 3, 1, kde pro? Proti přijato. 232. par, ano, 232, kde pro? Proti zamítnuto. 233, kde pro? Proti zamítnuto. Tran 50, kde pro? Proti? také zamítnuto. 234, kdo je pro, proti, zamítnuto. 235, kdo je pro, proti, přijato. 236, kdo je pro, proti, jasně přijato. Kompromisní sedmička, máme tu oddělené hlasování. Takže kompromisní sedmička, část jedna, kdo je pro? Kompromisní sedmička část jedna ověřujeme elektronicky. Zahajuji nyní. Zamítnuto. A část dvě zůstává, ne, ta padá. část dvě, Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní 237. Tu musíme odhlasovat. Pane zpravodaj, je to správně? Takže nyní hned přejdeme k 241, kdo je pro, proti přijato, 242, kdo je pro, proti přijato. Nyní 46, ten je stejný jako dodatek, kdo je pro, proti přijato, 243, o tom nehlasujeme, 244 jako dodatek, kdo je pro, proti zamítnuto, 52 padá. 245, kdo je pro? Proti zamítnuto. 47. O tom budeme hlasovat. Čtyřicet sedmička, kdo je pro, proti, přijato. Tran 53 jako dodatek, kdo je pro, proti. Zamítnuto. 246, kdo je pro? Proti? Přijato. 247 a tran 54. Hlasujeme o nich. takže budeme hlasovat o 247 a TRAN 54 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Co liberálové? Jak hlasujete pro? Takže to ještě jednou prověříme. Kdo je pro 247, kdo je proti? Přijato. 249, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Tran 55, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 250, kdo je pro? Proti? A zase prověříme. 250. No Hlasujte jasně, já vás odsud příliš dobře nevidím. Eh, zahajuji hlasování, uzavírám a zamítnuto 20 hlasů bylo proti, 17 pro. 252, kdo je pro? Proti, přijato. 253 stažena, nyní kompromisní 8a, kdo je pro? Proti, přijato. 259 pana Kofratyho, kdo je pro? Proti, přijato. 49, zpravodaj, kde pro, proti přijato. 58 padá, nyní 50 pana zpravodaje, kde pro, proti přijato. 59 jako dodatek. Kdo je pro? Proti přijato. 260 s ústním pozměvacím návrhem. Kdo je pro? proti, zamítnuto. Tran 60, kdo je pro? Musíme to asi prověřit. Tran 60. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 20 hlasů proti, 17 pro. 261 pana Majera, kde pro, proti přijato. Pak další část odpadá. není tran 62, kde pro, proti, zamítnuto. 51 zpravodaj, kde pro, proti, přijato. 263 a 264 jsou slutejné, kde pro, proti přijato, 265, ten je taky, kdo je pro, proti přijato, 266, kdo je pro, proti zamítnuto, 267, kdo je pro, proti přijato, 268 a tran 63, ty jsou slučitelné. stran 63 jako dodatek. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Stran 64, kdo je pro? Proti? Přijato. 269, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Tran 65, příslušná část, kdo je pro? proti, zamítnuto. Kompromisní 15, kdo je pro, proti, přijato. Nyní stran 56, příslušná část 4 jako dodatek, kdo je pro. Asi to ověříme elektronicky, tran 65, článek 8. Prosím, urychlete hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 17 hlasů pro, 19 proti. Kompromisní 16. Kdo je pro? Proti. Přijato. Nyní se přesuneme k návrhu 61. Článek 10, odstavec 1, kdo je pro? Proti přijato. 302 padá. 301, ten taky padá. Nyní 62. Kdo je pro? Proti. Přijato. 306. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 303. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 304, kde pro, proti přijato. Tran 70, kdo je pro, proti zamítnuto. 63, kdo je pro, proti přijato. 305 padá. O 307 se nehlasujeme. Nyní 308 a tram 71. Kdo je pro? Ověříme elektronicky o 308 a 71 trán. Uzavírám hlasování a přijato 18 hlasů pro, 17 proti. Nyní tranš 72, kdo je pro? Proti přijato. Tranš 73, kdo je pro? proti, zamítnuto. 64, kde pro, proti, přijato. 309, 310 a 311 padají. Tran 74, kde pro, proti, zamítnuto. 65, kde pro, proti, zamítnuto. 313 slučitelný, kde pro, proti, zamítnuto. Trans 75, kde pro, proti, zamítnuto. Nyní musíme hlasovat o kompromisu 11. Takže v první řadě musíme hlasovat o kompromisu 11. Kdo je pro kompromis 11? Proti? Přijato. A nyní se vrátíme zpět. To znamená, toto vše padá. A kde máme další hlasování? 319, je to tak? Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní 323. Kdo je pro? Ne, ten padá, protože 319 byla přijata. Nyní stran 78, příslušná část 2, článek 11, odstavec 3, kde je pro, proti přijato, 324, kde je pro, proti, myslím, že zamítnuto, ověříme to. Prosím, urychlete hlasování a zamítnuto. to. 327, kdo je pro, proti, přijato. 67, zpravodaje s ústním pozměvacím návrhem, kdo je pro, proti, přijato. Kompromisní desítka, kdo je pro, proti, přijato. Nyní 69, pana zpravodaje, kdo je pro, Ověříme elektronicky. Zamítnuto. Nyní 341, paní McClarkin, kde pro. Zase to prověříme elektronicky. 341 zahají hlasování. padá, bylo 18 pro, 18 proti, 342 byla stažena, nyní 345 pana Beleta, kdo je pro, proti, přijato. 11 kompromisní jsme již odhlasovali, 347, kdo je pro, proti, přijato stran 81, kdo je pro? Proti zamítnuto. 348, kdo je pro? Proti zamítnuto. 351. Hlasujeme o něm. 351. Měli bychom o něm hlasovat. 351, kdo je pro? Prověříme elektronicky 351. Zamítnuto 20 hlasy proti, 17 pro. A nyní Tran 83, pokud se nemýlím, a 353, kdo je pro, proti, zamítnuto. A nyní 359, kdo je pro, proti, zamítnuto. 361 361, kdo je pro? Proti? Padá. 363. Hlasujeme o 363, kde pro, proti, zamítnuto. 364, 365 a tran 84. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 366. Kdo je pro? Proti? Také zamítnuto. 367. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 370. Kdo je pro? proti, zamítnuto. Tran 85 a 371 pana Kofratyho, kdo je pro, proti, zamítnuto. 372, kdo je pro, proti, přijato. 73 zpravodaje, kdo je pro, proti, přijato. 375 a 6, kdo je pro, proti, přijato. 74 padá, sedmička také padá. Nyní 378, kde pro, proti, zamítnuto. Kompromisní kdo kde pro, proti, přijato. Nyní kompromisní čtrnáctka, kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní Tran 89, příslušná část 4, to je článek 15, odstavec 2, kde je pro. Budeme o tom hlasovat elektronicky stran 89, příslušná část. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. Zamítnuto. 393, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 394, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Nyní máme hlasování v bloku, pětka, a je to návrh pana Beleta 397, kde je pro, proti, zamítnuto. Nyní 399, kde je pro, proti, zamítnuto. Tran 91, kde je pro, proti, přijato. Tady o tom se nehlasuje. Nyní 79, pana zpravodaje, kdo je pro, proti, přijato. 412, kdo je pro, proti, zamítnuto. 413, kdo je pro, proti, zamítnuto. 80 stažena 415, paní Venio s ústním pozněvacím návrhem, kdo je pro, proti, přijato, 414, hlasujeme o něm, ano, 414, ten padá, a jak je to se 416 a 17 také. Takže hlasujeme o 416C. 416, kdo je pro, proti, zamítnuto. 417, kdo je pro, proti, zamítnuto. A nyní tu máme celou řadu návrhů trán, vezmeme to v bloku. To znamená stran 95, 96, 97, 8, 9, 100, 101, 102, 103 až 104. Ano. Kdo je pro? Proti? Zamítnuty všechny. Nyní 418 a tran 105. Kdo je pro? Proti přijato. 419. Kdo je pro? Proti přijato. 420. Kdo je pro? proti přijato. Stran 106 a 107, kdo je pro, proti, zamítnuto. 83, kdo je pro, proti, přijato. Trans 108, kde pro, proti, přijato. Trans 109, kde pro, proti, přijato stran 110. O tom hlasujeme, je to dodatek. 110, kde je pro? Proti, zamítnuto. 422, kde je pro? Proti, zamítnuto. 423, kde je pro? Proti, zamítnuto. 428, kde je pro? Kdo je pro, prosím? Proti? Přijato. 424 jako dodatek. Kdo je pro? Proti? Přijato. 426 jako dodatek. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 427, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Trans 111, kdo je pro? ten padá. 430, kdo je pro? Proti, přijato. 431 padá. 433, kdo je pro? Proti. Kdo je pro? Proti, přijato. 85, kdo je pro? Proti, přijato. 435, kdo je pro? Proti? Přijato. 87, kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní úvodní ustanovení. Kompromisní jednička. Kdo je pro? Ne, o tom jsme již hlasovali. Návrh 2. Kdo je pro? proti přijato. 90, kdo je pro, proti zamítnuto. 91. Tento padá. Trojka, kdo je pro, proti přijato. 92 a 93 padají. Tran 2 také padá. 95. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromisní čtyřka, o tom už se hlasovalo. Nyní 99. Zpravodaje, kdo je pro? Proti? Přijato. Stovka, kdo je pro? Proti? Přijato. 101, kdo je pro? Proti? Já myslím, že přijato. 101. Stojničku prověříme elektronicky. Uzavírám hlasování. Ano, 19 hlasů bylo pro, 18 proti, takže jsem se nemýlil, ale vždy je dobré to prověřit. Tran 5 padá, 103, kde je pro, proti, přijato, 4 stažena, 102 padá, návrh 5, kdo je pro, proti, přijato, Kompromisní třináctka, kdo je pro, proti přijato. Nyní se přesuneme k sedmičce pana zpravodaje jako dodatek k kompromisu, kdo je pro, proti přijato. Dvojku jsme udělali, nyní návrh 9 pana zpravodaje, kde pro, Prověříme elektronicky. Návrh 9. Návrh 9. Zavírám hlasování. 20 hlasů pro, 17 proti, takže přijato 118. O tom se hlasuje, ano. Kdo je pro? Proti, zamítnuto. Kompromisní sedmička ta ne, není desítka, kdo je pro, proti přijato, 119 padá, kompromisní devítku nehlasujeme, nyní 120 a tran 9, kdo je pro, proti přijato, 12 padá, 122 pana zpravodaj, kdo je pro, proti přijato, 125 padá, 13 je slučitelná s těmi, které byly pro. Kdo je pro 13? Proti přijato 123, ta je stejně tak slučitelná, kdo je pro, proti prověříme elektronicky. 123. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnu to o dva hlasy. 17, 17 bylo pro, 19 proti. Nyní Tran 10, ta padá. 126, kdo je pro? Proti přijato. 14 pana zpravodaje s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? proti přijato. 127 pana Koferatyho příslušná část 1, kde pro, proti zamítnuto. 127 a 128 ty padají. Nyní 15 pana zpravodaje, kde pro, proti přijato. A nyní 131, 132 jsou identické. Kdo je pro? Prosím, kdo je pro? Proti? Přijato. 134, kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní dílčí hlasování s návrhu 133. Ne, takže návrh 17. Kdo je pro? Proti přijato. 135 a 136, kdo je pro? Proti přijato. 18 jako dodatek, kdo je pro? Proti přijato. 139, kdo je pro? Proti zamítnuto. Tran 15 jako dodatek, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 141. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Tran 16. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromisní 8b s odděleným hlasováním. První část 1. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní část 2. Kdo je pro? Proti? Druhá část zamítnuta. 19 tím to padá. Tran 17. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celé zprávě. Zahajuji hlasování.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 Uh, Pokud uh, mohu požádat ty, kteří odcházejí, aby opustili tuto místnost, uh, co možná nejrychleji a za chvíli se připravíme na bod pana Widenholzera. Ano, takže za minutu. And make sure you take your voting cards with you. Prosím, eh, odneste si svoje hlasovací kartičky.